Pan przewodniczący! Good morning, please, please take a seat. Dobré ráno, prosím, usaďte se. Otvírám pošedzení. A zahajuji zasedání plenární. Nám od eh, informací. A začneme velmi smutnou informací, která se týká povodní v Evropě. Evropa je znovu sužována tímto druhem přírodních pohrom, tentokrát Belgie, Itálie. Momentálně jsou největší povodně ve střední Itálii, také ale jihovýchodní Anglie, a další státy. A možná, že nám sdělíte ještě další podrobnosti o těchto urputných povodních, které si vyžádaly i lidské životy a způsobily nevyčíslitelné škody. Od těch povodní před osmi lety vznikl Evropský fond Solidarity, který nyní schromažďuje zdroje, které jsou uplatňovány v případech, kdy dojde k takto dramatickým pohromám. Samozřejmě, že soucítíme se zármutkem rodin a pozůstalých a těch, kdo byli připraveni o majetek. Víme, že chápeme, že se jedná o tragické události v životě eh, těchto evropských občanů. A nyní mi dovolte, abych dal slovo zástupcům politických skupin. A jako první za EPP bude hovořit Sergio Paolo Francesco Silvestris. Máte slovo. Pane předsedo. Když se podíváme na to, co se v Evropě děje. Minulý týden přišlo o život několik obyvatel Belgie.